A nyní bychom měli vést eh, společnou rozpravu o zprávě paní Margarity Starké Vyučovité o přeshraničních platbách ve společenství a také o zprávě Johna Purvise o činnosti institucí elektronických peněz. Takže nejprve dáme slovo našim zpravodajům a jako první je paní Starké Vyučovité. Na čtyři minuty, prosím. Děkuji, pane pirmininke. Děkuji, paní předsedkyně. Dnes, kdy hospodářství Evropské unie se nachází v hospodářské krizi, je důležité, abychom co nejvíce podpořili hospodářskou obnovu a nastartování hospodářského růstu. A jeden, jedna z oblastí naší činnosti by mohl být vnitřní trh, který je pořád příliš fragmentovaný, zejména v oblasti finančních služeb. A tento, tato zpráva by měla vést k tomu, aby došlo k prohloubení vnitřního trhu v této oblasti, aby došlo k vytvoření společného evropského platebního prostoru SEPA. Toto je něco, co se vyvíjí nějakou dobu od zavedení jednotné měny a e, zafixování směných kurzů. Bylo jasné, že přeshraniční platby a poplatky za tyto platby se budou velmi odlišovat od, nebo se nesmí příliš odlišovat od plateb, které probíhají v vnitrostátním platebním styku. A proto bylo přijato také nařízení o přeshraničních platbách v euru a toto vstoupilo e, v platnost e, v roce 2001. A tím měly být e, na stejnou úroveň nebo zrovnoprávněny poplatky přeshraničních plateb v eurech s poplatky za vnitrostátní platby. Toto mělo zlepšit eh, konkurenceschopnost a prohloubit vnitřní trh. Po vstupu tohoto nařízení v platnost klesly poplatky za transakce velmi výrazným způsobem. Například převod 100 euro před zavedením tohoto nařízení stálo 24 a po zavedení eh, tohoto nařízení 2,5 eura. A teď tedy jde, abychom přeskoumali fungování tohoto nařízení a ten přeskum spočívá v tom, že bychom měli rozhodnout o rozšíření oblasti působnosti tohoto nařízení. A měli bychom tedy rozhodnout o přijetí změny tohoto nařízení. Tím by se změnil tento jednotný platební prostor v Evropské unii na základě hodnocení dopadu. Ve zprávě se uvádí, že pokud neexistují smlouvy mezi finančními institucemi, tedy poskytovateli finančních služeb, tak by u přeshraničních plateb měl eh, být použit poplatek 0,08 euro. Členské státy by měly provádět kontrolu těchto transakcí, měly by určit příslušné orgány, které eh, by měly spolupracovat, vyměňovat se informace o fungování tohoto režimu a snažit se o kontrolu kritérií, která byla stanovena. Další novinkou která se navrhuje v tomto dokumentu, je postupné odstraňování určitých eh, povinností hlásit eh, určité jevy ze strany bank. To je nahrazeno novým režimem a mě je líto, že s radou ještě nebylo možné se dohodnout na této konkrétní změně a že tyto statistické povinnosti ještě eh, nebylo možné upravit a není tady žádné datum na změnu. Děkuji. Děkuji. A teď John Purvis, další zpravodaj na čtyři minuty. Uh, tato směrnice reaguje na rostoucí význam elektronického obchodování a elektronických peněz a že je třeba mít tady jasný legislativní rámec. Jedná se o to, aby se napomáhalo používání elektronických peněz, co se týče eh, například předplacených účtů na mobilní telefon, elektronických dárkových poukazů, elektronických peněženek, dobíjecích cestovních eh, kart. Vlastně se tady jedná o ukládání peněžní hodnoty, ale Eh, na rozdíl eh, například od kreditních a debetních eh, karet je to jakoby předplacený instrument na doručitele. Většinou se jedná o malé částky a tím se rozlišuje od předplacených karet jenom na jeden účet, účel, jako jsou například telefonní karty takže je to zvláště relevantní pro ty členy společnosti, kteří nemají nebo nemohou si dovolit mít bankovní účty. Před osmi lety Benjamin Ken ve svém článku Elektronické peníze eh, nový den nebo falešný úsvit řekl, že tato eh, éra brzy začne. Ovšem eh, toto předpověď se ukázala příliš optimistická a předčasná, aspoň pro Evropu, protože elektronické peníze pořád ještě Evropě nedávají ten prospěch, který se očekával, když se objevila v roce 2001 první směrnice o elektronických penězích. Pravděpodobně to bylo, protože tady byly velké požadavky na eh, počáteční kapitál a další příliš obezřetnostní požadavky. A jsou tady také velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Například v České republice republice je více než 40 institucí elektronických peněz, kdežto Francie a Německo mají dohromady všeho všude pět. A dvě tyto instituce v Německu jsou vlastně omezeny tím, že museli přejít na jurisdikci ve Spojeném království, protože jsou tady velké rozdíly i v rámci této směrnice. Před dvěma lety v srpnu ehm, peněz, na elektronických peněz bylo jenom 2 miliony euro, euro, což eh, je velice hodně méně, než kolik obíhá hotovosti. Takže je ještě hodně třeba udělat, než se elektronické peníze stanou závažnou alternativou vůči hotovosti. Ovšem máme teď novou směrnici, ta by měla umožnit bezpečné, inovativní bez, služby tak, aby se objevily i možnosti pro nové hráče na trhu a aby se napomáhalo efektivní konkurenci mezi e, účastníky na trhu. Noví a malinčí operátoři budou mít možnost vstoupit na trh, protože počáteční kapitál bude snížen z milionu euro na 125 e, tisíc euro. Eh, hospodářský výbor by určitě dal přednost tomu, kdyby tomu bylo ještě méně. Také bude možné rozšířit eh, mož eh, využívání peněz. Například, kdo bude platit elektronicky za vstupenku do metra, bude moci si za to také koupit v kiosku na stanici noviny nebo kytici. To už se například úspěšně uplatňuje v Hongkongu. Ehm, my jsme eh, rychle prošli tímto legislativním procesem, aby se dosáhlo hm, dohody v prvním čtení, tak aby tento, toto opatření začalo platit ještě před evropskými volbami. Chci hlavně poděkovat Iva Meloni se hm, pracovníků hospodářského výboru, pak paní Patela a hm, paní Rajvě, ehm, komisi a také předsednictví, českému předsednictví velice za pozitivní spolupráci. Nedos Nedosáhli jsme všeho, co jsme chtěli, ale jsem přesvědčen, že jsme přece jenom učinili významný krok vpřed a velice bych uvítal, kdyby parlament tento projekt podpořil. Děkuji. Pane komisaři, prosím, máte slovo. Paní předsedkyně, dámy a pánové poslanci, především chci vyjádřit velké ocenění ze strany komise k rychlému konání parlamentu v těchto dvou tak důležitých tématech. Chci poděkovat jak zpravodajům, tak paní předsedkyni Pervanš Beres, která též velice přispěla k rychlosti prací. Dnes už zbývá jen pár měsíců do doby, kdy členské státy budou muset uplatňovat směrnici o službách eh, v platebním styku. To má veliký dopad eh, na to, aby bankovní a jiné platební instituce eh, zavedly systém SEPA, nebo tedy aby vytvořili jednotnou oblast pro platby v eurech. K tomu eh, potřebujeme jasný právní základ, abychom zajistili jistotu, stabilitu a bezpečnost trhů. Dosavadní vyjednávání umožnilo to, abychom dosáhli brzké dohody o obou dvou Eh, zmíněných zprávách. Co se týče nařízení o přezraničních platbách, s potěšením vám oznamuji, že komise sdílí názor na pozměňovací návrh který je plodem kompromisu v Evropském parlamentu. Komise má především radost, že původní návrh byl začleněn do těch článků, kde se hovoří o mnohostrané mezibankovní komisi, která se bude zabývat otázkami inkasa. My toto považujeme za nutné, abychom mohli co možná nejdříve provést eh, inkaso eh, v rámci jednotné oblasti pro platby v eurech, aby se podle toho mohly zařídit eh, bankovně peněžní instituce. Je totiž zapotřebí, aby vznikla dlouhodobě jasná platforma pro veškeré zúčastněné hráče. Komise je ochotná nahradit bezpodmínečné zrušení povinností, které byly uvedeny klauzulí o přeskumu, tak jak to navrhuje Evropský parlament a Rada. Co se týče směrnice o elektronických penězích a její revizi, je to velice ambiciózní norma. která využívá eh, těchto příležitostí, které se otevírají eh, elektronickému bankovnictví. Je tedy zapotřebí vytvořit jasný, vyvážený právní rámec, na druhé straně eh, opustit myšlenku nadbytečných kontrol a nadbytečných obezřetnostních opatření. Nová směrnice by měla napomáhat rovné konkurenci konkurenceschopnosti jednotlivých aktérů v platebních službách a měla by též chránit spotřebitele, pokud možno co e, s nejvyššími bezpečnostními standardy. Tato směrnice má také reagovat na legitimní obavy vyjádřené Eh, v rámci legislativního procesu a proto my plně podporujeme vaše návrhy. Děkuji vám za pozornost. No, a teď eh, za výbor pro právní záležitosti pan Sakláš na dvě minuty, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Výbor Jury podporuje návrh této, tohoto nařízení o eh, přeshraničních platbách ve společenství a otázky, které jsme identifikovali, jsou následující. Jde o to, jak nahradit současné nařízení, abychom se přizpůsobili současné situaci na trhu. Za druhé, chceme zajistit uplatňování práv spotřebitelů, vytvořit vhodný právní rámec pro moderní platební systémy v celé Evropské unii a za třetí jde o to, jak vytvořit fungující vnitřní trh u těchto plateb. Náš výbor byl požádán, aby předložit eh, své stanovisko hospodářskému výboru podle nás by členské státy měly využít stávající instituce, měly by určit odpovídající orgány, které budou dohlížet na tyto postupy u přeshraničních plateb. Je potřeba zlepšit již stávající opatření a zajistit, aby eh, byly řešeny stížnosti při porušování ustanovení. Jde také o to, jak uplatňovat zásadu proporcionality a subsidiarity To všechno by mělo vyhovat článku 95 smlouvy. Přeshraniční platby v euru si, potře- si vyžadují jednotný přístup, protože by měly být aplikovány stejné podmínky a stejné zásady v celé EU, aby byla zajištěna právní jistota a rovné podmínky pro všechny instituce, které provádějí tyto platby. Monsieur... A teď za jednotlivé politické skupiny, za stranu lidovou, Evropské demokraty, pan eh, Garcia Margon, dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Omezím se jen na několik poznámek o přezraničních platbách a ke zprávě paní Starkevičute jasně vidíme, eh, že tu jsou určité potíže, které byly způsobeny eh, po zavedení eura a je třeba, aby zde byly určité eh, komise, jak pro vnitrostátní, tak hraniční platby. Je pravda, že je tu jednotný trh, ale nařízení, které jsme schválili pro jednotné platby, nám ukázalo eh, další cestu, kterou musíme projít, abychom eh, situaci zlepšili. Bylo tedy nutné přistoupit eh, k revizi, abychom uspůsobili situaci pro peněžní trhy. My jsme ve výboru měli tři cíle. Především chtěli jsme se věnovat otázce přezraničního inkasa, za druhé stanovit postupy pro Eh, revizi problémů, které mohou vzniknout při uplatňování nařízení a za třetí eh, snížit povinnosti týkající se informování a statistik u eh, platební bilance zúčastněných aktérů. Došli jsme ke třem významným změnám díky práci komise. Je tedy změna právního nastavení eh, u celého nařízení a je zde i eh, lepší možnost pro členské státy eh, uplatňovat toto nařízení Členské eh, státy mají též díky mezinárodní dohodě lepší mm, možnosti eh, pro eh, stanovení svých platebních bilancí a pro poskytování informací. Děkuji za pozornost. Paní Beres, asociace na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych se chtěla vyjádřit ke zprávě pana Johna Privise o elektronických penězích. Myslím, že nejprve bychom se měli vůbec ptát, proč jsou tady méně rozvinuté tyto eh, věci než v Hongkongu. Jde o to, že Evropané eh, se naučili velmi snadno používat své bankovní karty. Při navrhování této legislativy jsme měli dvojí cíl. Jde tady jednak o to, aby dozorčí orgány fungovaly dobře, Nemůžeme se nechat eh, ovlivňovat lobby eh, těchto poskytovatelů elektronických peněz, tak abychom eh, snížili úroveň dozoru. A proto nám šlo o to, aby tyto instituce, které vydávají nebo řídí, spravují tyto elektronické peníze, podléhaly účinnému dozoru a myslím, že se nám podařilo tady získat celou řadu eh, pojistek a já jsem tomu velmi ráda. A za druhé se nám snažilo zohlednit zájmy našich občanů, těch, kteří používají tyto elektronické peníze. A to zejména proto, že v okamžiku, kdy chtějí přerušit smlouvu nebo ukončit smlouvu, tak aby nebyli penalizováni těmito institucemi, aby nemuseli hradit určité náklady, které by byly přehnané. A to jsme se snažili zohlednit, jinak tento návrh podporujeme a přejeme si skutečně, aby to usnadnilo život našim občanům, aby více používal elektronické peníze, ale zároveň jsme se snažili o to, aby nedošlo k oslabení dozorčích mechanismů. Děkuji vám, pane komisaři a paní předsedkyně. A nyní za eh, skupinu ALDE paní Bajeva na dvě minuty, prosím. Merci, madame la présidente. Já vám děkuji. Na Evropský parlament. Návrh eh, na nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraničních platbách eh, v rámci společenství má nahradit stávající nařízení a to souvisí s trhem pro integrované platby. Jedná se o zvýšení ochrany spotřebitelských práv, aby se také snížilo břemeno spojené se statistikou. Pátý článek a článek 12, ten se zase týká eh, klauzule přeskumu, eh, jsou předmětem kompromisu eh, Vyjádřila se k tomu i zpravodajka a my to podporujeme. Současná globální finanční krize zaměřuje pozornost na nutnost mít relevantní statistické údaje. Bulharsko je proto, aby se odstranily určité povinnosti týkající se poskytovatelů služeb například meze pod 50 tisíc euro. Bulharsko je proto, aby se odstranil článek 5 odstavec 2. Týká se to zprávy, ztráty informací a kvalice, kvality statistických údajů e, za účelem zjišťování bilance plateb a také se to týká systému inkasa. Děkuji. Bien, nous avons un petit problème. Máme tady menší problém, protože tady není pan Krast, ani Lundgren a není tady ani pan Gozes. Nikdo nežádá o slovo v rámci Catch the Eye. Výborně, takže pane komisař, jestli jste připraven, tak máte slovo. Grazie, Děkuji vám, paní předsedkyně. Ještě jednou bych rád vyjádřil své ocenění pro způsob, jímž Evropský parlament se zhostil těchto dvou zpráv. To znamená, že nové nařízení o přizraničních platbách vstoupí v platnost, jak se předpokládalo 1. listopadu tohoto roku. Trh elektronických peněz tak bude mít druhou příležitost lepší příležitost ke svému rozvoji. Vedle platebních služeb a směrnice pro platební služby vytvoříme tak moderní právní a globální rámec pro platební e, služby a umožníme tím, aby oblast CEPA plně rozvinula projekt, který byl svěřen. Díky tomu občané i dané podniky budou moci využívat služeb mm, trhu s peněžními službami, který eh, bude vysoce kvalitní a bezpečný. A já chci poděkovat Evropskému parlamentu eh, za to, že se takto vyjádřil a takto pracoval na eh, zdokonalení oblasti SEPA. Dobře, takže pan Lundgren tady, tady nebyl, ale teď už tady je, tak mu výjimečně dám slovo po panu komisaři. Vy jste tady, pane Lundgren, nebyl, když jsem vás, když jsem vám dávala slovo, ale teď můžete promluvit. Na dvě minuty, prosím. Děkuji vám. Paní předsedkyně, děkuji vám jste velmi laskavá. Elektronické peníze, které je možné používat přes hraničním platebním styku, to je něco, co představuje velmi výrazný pokrok a podle mě jedním z úkolů Evropské unie se postarat o to, aby eh, vnitřní trh této oblasti dobře fungoval ve prospěch občanů. Chtěl bych nicméně také připomenout, o čem tady přesně hovoříme. Když jsme zavedli euro ve většině tedy států EU, tak se to odvíjelo od analýz, které dokládaly, jaká je přidaná hodnota a že může dojít ke snížení nákladů na platby, a sníží se různé další měnové náklady, které vyplývaly z množství eh, měn v Evropě. Nicméně tehdy byla ekonomika stabilní Teď se to změnilo a nyní dochází k tomu, že se tyto náklady opětovně zvyšují ve státech jako Irsko, Španělsko, eh, Řecko, Itálie. A tím tedy trpí ti, kteří um, byli pro euro z titulu, že to sníží náklady, takže k tomu pokroku až trvalému tady nedochází. A my jsme doufali, že přeshraniční platby budou velmi levné a že náklady na ně budou úplně mizivé. Ale nepočítal někdo se nestabilitou evropské ekonomiky. Já už jsem to tady říkal několikrát. A měli bychom se rozhodně nad tím zamyslet. Děkuji vám za pozornost. Výborně, teď dáme ještě slovo našim zpravodajům, paní Starkeviču, ten na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejprve chci říci, že návrh na řízení je výsledek kompromisu, který jsme vyjednali po dlouhých jednáních mezi radou parlamentem a komisí. Doufám, že to je uspokojivý výsledek. Já bych chtěla rozhodně poděkovat kolegům z rady i z komise, jako našim spolupracovníkům na hospodářském a měnovém výboru, protože této práci věnovali množství času. Jak právě říkal také pan Lundgren, tento nový právní předpis posílí SEPA novou platební oblast, eh, protože zaručuje lepší přepočítávání transakcí. Já pocházím ze státu, který nepatří k eurozóně a jsem proto velmi ráda, že tato zpráva platí i pro ty státy, které teprve Hmm, eh, euro přijmou v budoucnosti. Já jsem z Litvy a už teď je možné využít eh, platnosti tohoto nařízení pro i platby, které se přepočítávají na naši národní měnu. A jeden z prvních kroků, který se týká eurozóny, je právě používání těchto zásad pro přeshraniční platební styk. A to i ve státech, které euro ještě nezavedly. Provádění tohoto právního předpisu umožní také modernizaci bankovního sektoru. Bankovní sektor musí během tří let vypracovat nový obchodní model pro tyto platby, a zavést efektivní mechanismy. Eh, dnes se hodně hovoří o inovacích, o demonetizaci a já myslím, že právě tento právní předpis by tomu mohl napomoci. Děkuji vám za pozornost. A nyní dávám slovo panu Purvisovi na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Abych učinil zadost eh, před otázkám obezřetnosti, o kterých hovořila paní Beres. Tato směrnice, které hovoříme, eh, se zmiňuje o tom, že nelze vytvářet spoření nebo úvěry na základě těchto platebních eh, karet elektronických peněz. Bylo zavedeno 350 eh, tisíc, náš výbor by si přál 250 tisíc, aby bylo tím základním požadavkem. My bychom si přáli jako další možnost 1,6 jsou ovšem některé liberálnější členské státy, které by mohly jít na 1,6%, jiné méně liberální by mohly jít na 2% a více. Bylo by dobré, abychom měli jasnější a harmonizovanější eh, pole působnosti v Evropské unii a aby zde byla ochrana spotřebitele eh, eh, méně problematická, více uživatelsky příjemná je třeba také uh, uvažovat o tom, že ti operátoři elektronických peněz by nemuseli mít uh, hranic 5 milionů, ale nižší Nicméně kompromisy nikdy neuspokojí eh, všechny. Je nepochybné, že tyto texty budou muset přeskoumány za tři nebo pět let. Je nepochybné nicméně, že eh, tyto legislativní texty umožní spotřebitelům větší výběr a že umožní přístup na trh mnoha eh, více operátorům, než je tomu doposud. A jsme přesvědčeni, že tato užitečná služba, která neohrozí evropskou ekonomiku, se bude moci rozvíjet. Neměli bychom ztrácet příležitosti, které nám elektronické peníze přinášejí. Já vám děkuji, tato debata je do konce. A nyní budeme projednávat zprávu Horsta Schnellharta o genetických pravidlech, pokud jde o vedlejší produkty živočišného původu. A vám z má slovo na čtyři minuty. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr